opatření na snížení rozdílu v důchodech mezi ženami a muži v Evropské unii. A dávám hned slovo paní komisařce. Thanks again, Mr. President. Děkuji, pane předsedo, vážení eh, dámy a pánové poslanci. Když jsme se před rokem ujali úřadu, eh, kolegium komisařů prohlásilo za jádro naší práce, sociální spravedlnost. A přitom jsme řekli, eh, že genderový rozdíl v odměňování za stejnou práci eh, je nepřijatelný. V některých zemích pouhá 4%, v jiných 46%. Proto chceme, chceme, aby se zde aby zde nastala spravedlnost a spravedlnost včas na to, aby eh, se lidé mohli těšit na spokojený důchod. Proto potřebujeme strategii pro uplatňování genderové rovnosti. A k tomu potřebujeme celoevropskou platformu, Eh, která se bude zabývat zejména eh, prapříčinami eh, rozdílu v tom odměňování a penzích mezi muži a ženami. Komise již před lety iniciativu o příslušném směru zahájila a my se domníváme, že nový přístup může být prospěšný pro všechny, jak pro pracující život, pracující rodiče, tak také pracující ženy, lepší jejich zapojení na trhu práce, lepší rozdělení pečovatelských odpovědností mezi muže a ženy a úsilí o genderovou rovnost. Konsultace se sociálními partnery a otevřená veřejná konzultace již běží. Eh, také chceme zlepšit podmínky pro dovolenou, eh, zavést více flexibility, umožnit také kvalitní pečovatelské služby a eh, zároveň chceme motivovat ženy. Pokud se chceme zabývat otázkou menší účasti žen na pracovním trhu, nová iniciativa by měla také eh, pomoci vyřešit problémy eh, s penzijním zabezpečením eh, a rozdílem, rozdílnými situacemi mezi ženami a muži. Komise chce upozorňovat na tento rozdíl v odměňování a penzích v roce 2016 si komise přeje, eh, aby české země tomuto věnovaly 4 miliony eur. Co se týče měření rozdílu v příjmech a penzích, budeme nadále pokračovat ve sledování těchto rozdílů ve všech možných ohledech již eh, máme dohodu, eh, že Eurostat bude příslušná čísla pravidelně aktualizovat. Také budeme pokračovat ve spolupráci s členskými zeměmi eh, v oblasti zaměstnanosti a sociální ochrany a zejména také na metodikách, abychom mohli odpovědně posoudit právě tyto rozdíly mezi penzemi mužů a žen bude to důležitá součást naší práce v rámci Evropského semestru a e, vezmeme v úvahu další, e, další indikátory, jako je rozdíl mezi e, pohlavími v oblasti chudoby na stará kolena, abych tak řekl. Komise bude spolupracovat se sítí eh, genderových akademiků, který, kterou je třeba tedy vytvořit. V roce 2015 eh, eh, už bude, respektive se pracuje na zprávě k příštímu tématu. Komise chce naznačit, že chce tedy eh, zkoumat vliv eh, délky eh, pracovního života právě na tyto rozdíly v penzích. Také se chceme zabývat otázkami minimálních penzí, penzí na přežití, garantovaných penzí a tak dále. To by mělo být jakýmsi systémem ochrany proti tomu, aby ženy propadaly sociální sítí. Proto nejenže chceme eh, posílit genderovou rovnost na pracovišti, ale také se chceme soustředit právě na tyto pojistky, o kterých jsem právě hovořila. A abych to zakončila optimisticky, Eh, musím říci, že neustálý růst zaměstnanosti mezi ženami za posledních 30 let ve většině žen vede ke, eh, ve, ve většině členských zemí eh, vede ke zmenšování genderového rozdílu v odměňování. Komise z tohoto důvodu bude nejen pokračovat eh, v zabývání se eh, touto tématikou, ale zintenzivní své úsilí. Děkujeme a nyní se dostáváme za jednotlivé politické skupiny k řečníkům. Prvním je zástupce EPP, paní Kozlovská Rajevič. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená paní komisařko, Situace, ve které ženy nemají stejné důchody i přesto, jako muži, přestože obětují soukromý život, je nespravedlivá. Proto jsem ráda a děkuji za to, že hovoříme o tomto tématu. Ráda bych poděkovala za všechna prvky i za iniciativy, mm, ty, které běží, i ty, které jsou plánovány, protože toto je vlastně takový kumulovaný ehm, prvek, který se týká nerovnosti postavení žen na pracovišti. Je to takový kumulovaný ukazatel nerovnosti, který se využívá i pokud jde o efektivitu politik, genderové rovnosti v této oblasti. Mohli bychom ho využít i v rámci evropského semestru. Pokud jde o rozdíly v důchodech, je důležité se zabývat příčinami těchto rozdílů a ne potom ty samotné projevy podstatě vlastně je to i záležitost mm, výdělku, rozdílu v této oblasti. Měli bychom se zaměřit na účast žen na pracovním trhu, jejich zapojení do práce. Pokud chceme mít vyšší důchody pro ženy, musíme jim umožnit dopracovat se takových důchodů. Nehovořím pouze o tom uspořádání rodinného a soukromého života, ale i aby nedošlo k takové určité profesionální segregaci a zároveň i možnost pracovního postupu žen. Proto jsem ráda, že se zde slibuje i konkrétní strategie ze strany komise. Strategie, pokud jde o analýzu této problematiky rozdílných důchodů, toto je problém všech evropských států, proto musí být řešena celoevropské úrovni rovněž. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Demokrat. Za sociálně demokratickou frakci má slovo pana Juta Štenrok na minutu a půl. Skutečnost, zda je člověk, zda je někdo muž nebo žena, to rozhoduje o vašem přístupu k práci, ale také o výdělku. A ženy v EU, to víme všichni, vydělávají o 16 méně než muži. A to se samozřejmě potom odráží jedna ku jedné v jejich pozdějších důchodech. Paní komisařka se do toho chce pustit. Eh, slyším, že má být dostupnější péče o malé děti, školky, materské školci, muži mají dostávat víc pobídek eh, při péči o děti a starání se o domácnost. No to je sice milé, ale neřeší to ten zásadní problém, protože se jedná zejména o mzdové rozdíly a když je budeme chtít odstranit, musíme se podívat i na jiné oblasti. Potřebujeme akční plány na rovné postavení mužů a žen na trhu trhu práce. Potřebujeme zprávy, analýzy odměňování a normy pro odměňování. Je třeba, aby pravidelně se sbíraly údaje o odměňování mužů a žen, abychom měli dobrou transparentnost této oblasti a mohli ji odbourávat. To je nejdůležitější předpoklad pro to, abychom konečně snížili rozdíly v důchodech. Děkuji mnohokrát a teď na dvě minuty za liberály paní Harkin. Děkuji za slovo. Paní komisařko, děkuji za vaše reakce. Čísla, která se vidíme v oblasti rozdílu v mzdách, v důchodech, to je důvod k zamyšlení, jak obávám u mě v Irsku. Je to asi 14% a pokud jde o platy a pokud jde o celkový rozdíl, je to 35% a u důchodu 30%. To je šokující a proto musíme reagovat na několik otázek. První jak snížit tento důvod, tento eh, rozdíl v důchodech v současnosti a zároveň mm, to, aby penze byly adekvátní, aby mm, byly udržitelné. Slyšela jsem několik různých návrhů, například mezi manželi mm, určité vyrovnání, pokud jeden zemře a dále je to minimální menze, penze eh, podobně jako minimální mzda. Já podporuji tyto názory a tyto, tato řešení. My jsme hovořili před chviličkou o zdravých pracovních místech a měli bychom uchovat a udržet tato pracovní místa a prosazovat eh, rovnováhu mezi soukromým i mm, pracovním životem a určité flexibilní, pr- pružné pracovní eh, podmínky, pokud lidé chtějí pracovat déle, tak by měli mít takovou možnost a dále určit mm, důležitá, mm, například když eh, lidé jsou eh, rovněž eh, jsou pečovatele nebo jsou nemocní, jakým způsobem reagovat finančně na tuto oblast. A zde bychom měli reagovat na jednu otázku. Ti, kteří například věnují čas péči o rodiny příslušníky, je, je férové, aby tito lidé byli ohroženi chudobou ve vyšším věku. To si myslím, že je neakceptovatelné, protože společnost, tak jak jsme ji vytvořili, spoléhá na neplacené pečovatele v rámci rodin, zdravotní systém, sociální systém by byl neudržitelný, zdravotní systém by skolaboval, kdyby jsme neměli tyto lidi a právě proto musíme integrovat tento systém do našeho sociálního systému i systému penzí. Děkujeme. A nyní jednu a půl minuty paní Boyle za GUE. Děkuji. Rozdíl v důchodech, jak hovořila moje kolegyně z Jirska, se zvýšil od počátku ekonomické krize a v tom důsledku mnoho žen není ekonomicky samostatných, důstojnost jejich důchodu je ohrožena. Samozřejmě, že to je spojeno s kumulativním dopadem různých faktorů, včetně rozdílu v platech. Ovšem, když hovoříme o preventivních opatřeních a boji proti penzijním rozdílům. Nesmí zapomínat na to, že vlastně politiky škrtu eh, to podnítili a podpořili v roce, od roku 2008 se tato situace právě kvůli těmto politikám v snížila. Došlo k snížení um, um, o v oblasti důchodu, o určitá procenta, dále jsou to sektory například vzdělávání nebo pečovatelské sektory, kde pracuje většina žena, kde rovněž došlo ke snížení mest. Dále vidíme, že zde máme více než 60% nízce placených míst, která zastupují ženy. Vidíme, že tento trend je v celé Evropské unii. Máme zde i v oblasti pečovatelského sektoru obrovské rozdíly. Ženy se zúčastňují na produktivní ekonomice a přesto zůstávají na místech, která jsou špatně placena a vede to k nízkým důchodům. Je zde mnoho kroků, která bychom mohli uplatnit, ovšem nesmíme zapomínat, že první příčinou je politika škrtů, její dopad především na ženy a tuto politiku musíme okamžitě změnit. Děkujeme paní Arena Maslovo. Ah, <laughs> euh, Děkuji mnohokrát, paní komisařko, za vaše slova. Pravdou je, že rozdíl v důchodech není něco, co vznikne až v těch 65 letech. Něco takového vzniká během celé kariéry a ještě předtím. To je to, co nám bylo připsáno jako tradiční role ženy v okamžiku, jsme začali studovat, vidíme například v rozdílu mest. Čím jste kvalifikovanější, tím větší je rozdíl v důchodu mezi ženou a mužem diskriminace na trhu práce, otázka částečné pracovní doby, což není zohledněno v důchodu, máme tady kariéru, eh, která je samozřejmě mm, nezbytná která, pardon, která eh, nemůže být rozvíjena plně, když se žena musí také starat o domácnost. A pak tady máme ten ženský sektor, tomu se říká ten chudý sektor v uvozovkách, takzvaný sektor žen. Tady není žádný druhý a třetí pilíř, který by tu existoval. Toto vše vyústilo v situaci, která vede k chudnutí žen. Vy jste eh, už jmenovala určitá opatření a na našem výboru jsme se zaobírali materskou dovolenou placenou, placenou otcovskou dovolenou, Eh, a také první pilíř důchodů, které by měly být rozumným způsobem napájen, aby to nebylo to, co zažíváme dnes, to je spíš stále snižování toho prvního pilíře. Děkuji mnohokrát. Tolik eh, zapsaní řečníci a nyní každý a, a jako první paní Rodriguez. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo venkovanky, které, rozví, které pracují na rodinných farmách v Evropě, mají velké potíže proto, aby mohly přispívat do sociálního zajištění. Některé z legálních důvodů, jiné z ekonomických a jiné z kulturních, ale oni všechny s diskriminací, které jsme my ženy vystaveny. Ve 20. století došlo k významným bojům ze strany rakouských venkovanek, aby dosáhly práva na důchod. Stejně tak galijské venkovanky, které byly vdány za muže, kteří měli jinou práci a protože si vydělávali víc než oni, tak se jim odpíralo právo platit si sociální pojištění. A e, je e, proto také venkovanky a, farma a ženy pracující na farmě mají nižší důchody než muži. Je třeba změnit tuto situaci. Nechte mě ukončit můj projev, prosím pěkně. Nejprve je třeba plně uznat veškerá práva žen pracujících na farmě. Děkuji a teď je Danuta Jaslovecká jako další. Děkuji, paní předsedající Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, už léta bojujeme v Evropě s nerovností mužů a žen a máme co dočinění eh, s dramatickými rozdíly mezi eh, důchodovými nároky. Eh, zatímco v platech je průměru rozdíl 16%, u penzí je to 46% víme, že e, příčinou tady toho je nerovnost na trhu práce. Mám už strategii do roku 2020 a e, je třeba říci, že e, u žen není pokrok příliš značný, poněvadž na trhu práce je pouze nějakých 63 z nich. Eh, zhruba čtvrtina žen téměř nikdy nepracovala na trhu práce a eh, potom eh, nemůžem, nemohou očekávat důchodové, důchodové nároky. A touto otázkou bychom se měli zabývat zvláště u žen rozvedených. Vielen Dank. Letzte Sprecherin. Děkuji a ještě poslední Ines Zuber na jednu minutu. Obrigada. Não há melhores medidas preventivas. Děkuji. Není lepší prevence eh, genderově specifické diskriminace než rovnost mezi muži a ženami. Proto je třeba brát eh, v úvahu všechna práva. Práva se musí vyjednat a pracující se nesmí bát eh, hlásit jejich porušování. Je třeba, aby se odehrávaly inspekce práce a aby byly přijímány sankce tam, kde se předpisy neplní. Také není možné znevýhodňovat eh, v pozdějším důchodovém věku matky. Máme zde potřebu několika opatření, které je třeba prostě zavést. A je třeba, že nám zajistit důstojný život. Děkuji mnohokrát a nyní dostane slovo na závěr opět komise. Dank u wel, eh, voorzitter. Ik zal het in het Nederlands doen. Ehm, Děkuji mnohokrát. Já budu hovořit nizozemsky. Eh, pane předsedo, chci poděkovat všem za podporu ehm, mojí práce, že můžeme pracovat společně. Skutečně neslýchané, že tady je takový rozdíl důchodech. A to po všech těch letech eh, máme tady takový procentuální rozdíl a musíme se tedy soustředit na naši práci jak vypadá profesní rozvoj žen, kde pracují, v jakých odvětvích. Měli bychom se tady podívat na to, zda skutečně zde v těchto odvětvích platí ta e, zásada stejná mzda za stejnou práci. Za druhé, systémy upravující důchody samotné, specifické přístupy, to už jsem se o tom zmínila, peče o děti, e, korektora určitých opatření. A pak je to tak, co, jak to řekla paní Arena, je třeba podívat se na druhý pilíř. V naší zprávě je jasné, že nechceme jenom důchodové systémy, ale důchodové systémy adekvátní, přiměřené, které umožní i nadále rozumnou životní úroveň. Proto je třeba tento druhý pilíř rozšířit a na to se musíme podívat z genderového pohledu. E, abychom měli lépe zmapovanou tu situaci a mohli zakročit. My jsme hovořili o takovém e, svěžím přístupu, občas jsme, se z ní, jsme z ní se ustoupili, ale máme tady celou řadu možností a musíme na tom společně pracovat. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, paní komisařko. Tím jsme ukončili